il presidente. E Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste laskavě zaujali vaše místa. Znovu zahajuji naše zasedání. Chtěl bych oznámit výsledky druhého kola volby místo předsedů. Počet hlasujících 672, prázdné neplatné lístky 16. Bylo vyjádřeno tady 663 hlasů, absolutní většina 332. Kandidáti, kteří obdrželi absolutní většinu, jsou zvoleni a jsou to následující. Pan poslanec Kolaja a pan poslanec Papadimulis. Respektivamente respektivamente l'onorevole Kolaja con Pan poslanec Kolaja 426 hlasů a pan Papadimulis 401 hlasy. Další kandidáti, pan poslanec Castaldo 284 hlasů, pan poslanec Krasnodebsky 261 hlas a paní poslankyně Bicoto, 142 hlasů. Gratuluji zvoleným místo předsedům podle článku 17 odstavec 2 eh, jednacího řádu je pořadí zvolených místopředsedů učeno počtem hlasů. V případě stejného počtu hlasů je to eh, podle věku. Čili, zatím, čili nyní nám zbývá zvolit ještě jednoho místopředsedu. Musíme tedy přistoupit ke třetímu kolu hlasování. Nyní bych navrhoval sněmovně, pokud nebudete mít nějaké námitky, abychom přistoupili k elektronickému hlasování. Però sono, devo chiederlo. Nicméně musím se na to zeptat formálně. Má někdo námitky proti tomuto návrhu? Není tomu tak. Je zřejmé, že námitky proti tomu nejsou. Mohou tedy považovat uh, kandidatury ze druhého kola hlasování za stále platné. Pokud nejsou nějaká další vystoupení, tak kandidáti budou stejní jako ti, co byli ve druhém kole. Ovšem, musím také vás požádat z důvodu transparentnosti, musím se tedy zeptat, zda všichni mají hlasovací štítek. Zda všichni v poslanci sále mají hlasovací štítky. Takže předpokládám, že všichni mají možnost hlasovat elektronicky. Prosím, prosím, máte slovo. Pane předsedo, máme teď informace o výsledcích. Mohli bychom si vyžádat desetiminutovou přestávku na jednání. Non lo devono chiedere i presidenti? Eh? Eh, Prosím, slovo má pan předseda Zany. Skupina Identita a demokracie požaduje, abychom pokračovali formou písemného hlasování, jako tomu bylo v předchozích kolech. Čili návrh na elektronické hlasování, nebo respektive můžeme o něm hlasovat? Je někdo, kdo je pro elektronické hlasování? Kdo je pro? Ne, já prosím o prohlášení, ne o hlasování, o prohlášení. Přeje si někdo ujmout se slova? Corbett. Prego, honorevole Corbett. Pan poslanec Corbett. Yes, Mr. President. Ano, pane předsedo, já si myslím, že by to každému z nás ušetřilo hodně času, ten systém tady na hlasování máme elektronický, funguje výborně. Eh, pořád to bude tajné hlasování a myslím, že by bylo ku prospěchu všech, kdyby se to podařilo vyřídit co nejrychleji. Allora. Takže hlasujme o návrhu hlasovat elektronicky. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobrá. Takže návrh je schválen. Però per rispondere alla... Nicméně, abych zareagoval na uh, požadavek kolegy, který požádal desetiminutovou pauzu, tak vyhlašuji pětiminutovou pauzu a poté začneme elektronické hlasování. Děkuji.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 Allora, kolege, e colleghi. Takže milé kolegyně, eh, milí kolegové, prosím, abyste zaujali vaše místa. Prosím kolegyně a kolegy, aby zaujali svoje